la La seduta è aperta. Zasedání je zahájeno. A jako první bod na dnešní programu máme zprávu pana Čase o budoucnosti Eh, daně z přidané hodnoty a já dám slovo přímo našemu zpravodaji na čtyři minuty. Eh, děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři, eh, vážení dámy a pánové poslanci. Tento tato zpráva je důležitým příspěvkem do připomínkovacího řízení, které bylo zahájeno v prosinci roku 2010 u příležitosti vydání materiálu komise. Současný systém DPH neodpovídá vnitřnímu trhu a má je tedy velice nákladný, má administrativní náklady a tak dále. A navíc také je náchylný na podvody. A to zejména v přeshraničních transakcích v nejvážnější podobě podvody na DPH stojí členské země miliardy eur každý rok. Je náročné najít nejlepší způsob řešení a proto bylo třeba zahájit široké konzultace s různými zainteresovanými stranami. Já jsem se setkal s řadou aktérů, včetně malých a středních podniků a nyní bych vám vysvětlil, k jakým závěrům jsme dospěli. K nejdůležitějším bodům zprávy patří to, že bychom měli uznat status quo a pokračovat dále v souladu s principem destinace. Pokud se týče eh, zdaňování podniků, které eh, obchodují uvnitř Unie a přeshraničně. Eh, to v podstatě odpovídá zelené knize komise. A tento systém je založený právě na tomto principu. Ale bohužel zatím chyběla politická vůle dotáhnout toto řešení do konce a dosud nebyl čas najít alternativu. Eh, zdaňování založené na destinaci eh, bude možné, bude tedy fungovat pouze tehdy, když eh, budeme mít jedno kontaktní místo. To by se mělo uskutečnit do 1. ledna 2015 a mělo být dosaženo výrazných úspor na straně podniků a oživení přeshraničního obchodu. Eh, bohužel eh, situace je ještě taková, že eh, mnozí raději obchodují se třetími zeměmi, i když zde máme společný trh, kde by vše mělo být jednodušší. Pokud se týká možnosti, jak vybírat DPH, je jasné, že problematiku je třeba dále zkoumat. A já jsem přesvědčen, že nejlepší systém všech provedených studií Eh, je systém datového skladiště Data Warehouse. Eh, k tomu všem potřebujeme mít eh, náležitou infrastrukturu a je třeba postupovat obezřetně. To znamená, že tuto oblast je třeba ještě hlouběji proskoumat, abychom zjistili, jestli tento přístup je životaschopný. Je třeba redukovat administrativní náklady což je velice důležité zejména pro malé a střední podniky. Další doporučení jsou taková, že by se snížila frekvence eh, podávání přiznání z DPH, že by se zjednodušil systém výjimek a že bychom více spoléhali na elektronickou, elektronický výběr daní. To je zatím vše a budu potom reagovat ještě na vstupy od kolegů. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám a eh, nyní dávám slovo panu komisaři Šemetovi. Paní předsedající, eh, vážení dámy a pánové poslanci, já bych chtěl poděkovat vašemu parlamentu a zejména panu zpravodaji Kazovi za konstruktivní přístup k našemu dokumentu o budoucnosti DPH. Komise usilovala o neotřelý pohled na systém DPH v Evropě, eh, který zde existuje už více než 40 let. Je nejvyšší čas, abychom přišli s novým a moderním systémem DPH, který bude kompatibilní se společným trhem a se novými modely podnikání a bude zlepšovat celkově situaci z hlediska příjmu státu. Zelená kniha o brousnosti DPH z loňského prosince je prvním krokem v tomto procesu. Masivní reakce ze strany eh, zainteresovaných stran eh, potvrzuje, že je to skutečně potřebné. Eh, dostali jsme více než 1700 připomínek. Současný systém je příliš složitý, představuje velkou zátěž a to je dáno zejména Eh, velkými rozdíly v jednotlivých členských zemích EU. Eh, e je to velká překážka zejména pro menší podnikatele. Jedna, eh, tedy jeden z našich závěrů je, že naše iniciativa opravdu zatím překonává očekávání. Potřeba systému, tedy změny systému, je pocitována v podnikatelských kruzích i mezi veřejností. Příštím krokem bude sdělení komise, které vyjde před koncem tohoto roku a bude zde popsána eh, celková komplexní strategie dlouhodobých změn v režimu DPH. Samozřejmě nebude možné DPH eh, proměnit ve všech aspektech najednou. Komise bude identifikovat eh, ty konečné cíle a zároveň budeme identifikovat oblasti, kde je možno dosáhnout změn krátkodobě a také ty, kde změny budou muset být důkladnější a tudíž výsledky přijdou později. V nadcházející debatě uvnitř Komise o pracovním programu na příští rok eh, já eh, toto dám jako součást rámce zaměstnanosti a růstu. Budeme zde mít věci, jako je mechanismus rychlé reakce, eh, reforma DPH a také třeba eh, reforma podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky. Dámy a pánové, to, co máme ve vaší zprávě, do značné míry reflektuje názory zainteresovaných stran a to je pro nás jako komisi velkým pozbuzením. Já vás mohu ujistit, že vaše stanoviska budou plně zohledněna. Děkuji vám. Eh, Děkuji, pane komisaři. Ehm, slovo má pan z čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, pane komisaři. Chtěl bych se vyjádřit jakožto původce stanoviska rozpočtového výboru. Musel jsem se zaměřit především na zelenou knihu k potírání podvodů. To není nové počínání, s tím jsme začali už před několika lety a, a Uvádí se nejrůznější pochybení tohoto systému nebo nedostatky tohoto systému a zpravodajka poukázala na to, že je tady mnoho nejrůznějších doporučení a já mohu pouze doufat, že tato doporučení budou také zrealizována. Existují tady i některé slabiny. Vede to k podvodům 80 až 100 miliard eur. To je obrovská částka, je to největší podíl případů daňových podvodů v Evropské unii. A pokud eh, se podíváme na celkovou sumu 200 až 250 miliard eh, euro a když pomyslíme na to, že tyto kolotočové podvody eh, představují 100 miliard euro, tak to jasně svědčí o tom, že musíme jednat. Navíc jde o přeshraniční podvody, to znamená, že musí máme také potírat přeshraniční činnosti, to znamená, že členské státy musí spolupracovat s Europolem, Eurojustem a také s OLAFem. To je také jedno z doporučení eh, výboru pro eh, rozpočtovou kontrolu. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, děkuji celému eh, výboru, děkuji všem Eh, děkuji výboru za to, že převzal velkou část mého stanoviska a vše až po číslo 40 je velice důležité a já děkuji také panu zpravodaji, děkuji hospodářskému výboru, protože se často neděje, že stanovisko jiného výboru je takto převzato. Jak už řečeno, jde o přeshraniční spolupráci a v takovém případě je potřeba, aby si to členské státy více uvědomovaly, musí mít větší zodpovědnost, musí také vnímat větší zodpovědnost. Myslím si, že je pod, nebo že tady existuje jednotná eh, definice eh, karuselových podvodů z eh, DPH a já jsem při své práci hovořil s mnoha lidmi, s finančními úředníky, kontrolory a všichni se vyslovili proto, abychom měli jednotnou definici kolotočového podvodu a potřebujeme samozřejmě také správní sankce, které budou jednotné. Je proto nezbytné zjednodušit kroky k potírání podvodu. Musíme mít jednoduchá pravidla, to je jasný požadavek a také pan zpravodaj vyjádřil, že je potřeba zjednodušit celou legislativu k DPH, je potřeba je konsolidovat všichni nebo mnozí finanční úředníci, kteří každý den se setkávají s těmito problémy, tak hovoří o tom, že tyto podvody jsou přeshraniční a musíme přeshraničně spolupracovat. Ale tady jsou samozřejmě například jazykové bariéry. Pokud eh, se budeme muset seznámit s pravidly nějakého členského státu, pokud jde o potírání daňových podvodů a bude to v jiném jazyce, tak je to velký problém. A proto mi bylo řečeno, že je potřeba, aby legislativa k DPH byla byla přeložena eh, do eh, několika základních jazyků, například angličtiny, francouzštiny a němčiny. Jsou tady také iniciativy k vybudování sítě. Myslím si, že to je velmi eh, dobrý krok, dobrá iniciativa. Je velice důležité, abychom tady měli přidanou hodnotu společné práce. Komise by se měla postarat o to, aby tyto zprávy byly dále šířeny, teda také na, k Evropskému parlamentu, aby všechny ty věci se předávaly, ty informace a Musíme samozřejmě také používat nové technologie, protože ty mohou být užitečné k potírání eh, podvodů v oblasti DPH. Pokud doporučení zpravodaje našeho výboru a také hospodářského výboru budou převzaty, tak potom Evropská eh, unie bude silnější a bude moci lépe nakládat s těmito případy. Děkuji a nyní uděluji slovo paní eh, Ivanová výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Dvě minuty. E Paní Ivanová ovšem není v sále a tím pádem doslává slovo výbor pro dopravu a cestovní ruch. Slovo má pan Ferber dvě minuty. Eh, ovšem pan Ferber není v sále a tím zahájíme rozpravu ve jménu frakcí. Slovo má EPP a to pan Palone. Dvě minuty. E, mm, Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem přesvědčen, že práce na fungování společného trhu si vyžaduje efektivní systém DPH. Pan Kasa ve svém přístupu představil celý obraz různých mezer v současném systému a způsobu, jak je zacelit. A musím říct, že už je poměrně nejvyšší čas. Nový systém potřebuje skutečnou harmonizaci, společná pravidla, tak, aby se mohly rozvinout konkurenční schopnosti firm a je třeba to změnit, eh, změnit také v zájmu konzumentů, ti jejich zájmy jsou také poškozovány. Spolupráce ovšem může fungovat pouze tehdy, jsou byly členské země odhodlány spolupracovat a odhodlány odsunout stranou takové ty drobné partikulární zájmy. Velkým tématem je redukce byrokratické zátěže v souvislosti s DPH, eh, protože pro malé a střední podniky jsou náklady na DPH relativně mnohem vyšší než pro firmy velké a e, dále se to ještě stupňuje, pokud e, provádějí obchodní transakce do třetích zemí. My skutečně potřebujeme harmonizované modely, speciální režim pro malé a střední podniky, na nichž velice závisí evropské hospodářství. A konečně budoucnost DPH se musí utvářet také s ohledem na vyměřovací základ a fiskální konsolidaci. My jsme uprostřed krize, za kterou by měli platit všichni a nejenom eh, ti slabší členové společnosti. Děkuji vám, pane Palone. A nyní paní Komi za pana Ferbra a bude hovořit jménem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Děkuji vám, paní předsedající. Kolegové, Problém veřejných financí v mnohých členských zemích eh, je něco, o čem nemusím tady široce hovořit. Je to otázka eh, ne tak principů, ale spíše konkrétních problémů, které můžeme řešit, aby se ozdravily veřejné finance. Proto jsem přesvědčena, že pan Kaza sepsal vynikající práci která je založena také na vynikající zelené knize z pera komise. Zaměřuje se na ty nejdůležitější body, zejména na omezení možností podvodů. Občané jsou nyní žádány, aby přinášeli oběti v zájmu hospodářského obživení mnohých členských zemí a o to více je třeba, abychom redukovali podvody, ale také byrokratickou zátěž, zejména pro firmy, které už tak dost trpí. Dalším důležitým aspektem, který si zaslouží zdůraznění, a opět je to věc, kde pan Kasa odvedl velmi dobrou práci, je volání po zdravějším vývoji na společném trhu, zjednodušené a efektivnější postupy, administrativní postupy pro malé a střední podniky, které určitě zefektivní obchodní činnost. Toto je prostě okamžik, kdy trh potřebuje stimulovat a pomůžeme takto celé Unii. Já blahopřeji panu Kazovi za tuto zprávu, která je vyvážená a zaměřuje se na skutečné priority. Je třeba přejít od slov k činům. Děkuji. A Eh, nyní za eh, skupinu socialistických stran pan Alchadrávy na tři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Na začátek bych chtěl říci, kolegové, že chci poděkovat panu zpravodaji za vynikající spolupráci, jejímž výsledkem je výborná zpráva. V Evropském parlamentu eh, můžeme říci, že zde zaznívá mnoho důležitých signálů o budoucnosti DPH, zejména i transparentnosti a jednodu, zjednodušování. Je třeba říci, že tyto cíle je třeba nadále sledovat. Nejsme na konci cesty, naopak je to jenom jakýsi rozcestní, který nám ukazuje, kam jít dále. My vidíme, že v posledních letech státy přecházejí od přímých daní spíše k nepřímým Nicméně jde nám o tom, abychom zajistili budoucnost státu blahobytu. Takže je třeba jít ještě dále. K tomu bude patřit také daň na energie, daň na finanční transakce a tak dále. My nemůžeme hovořit o tom, že tato daň je neutrální, poněvadž hovoříme o daních, které mají přímý vliv na spotřebitelské chování. Hovoříme tady o e, výjimkách z DPH, které by měly nadále platit zejména pro dobrovolnické organizace, sociální organizace, neziskové organizace a tak dále. Dále je třeba prioritizovat politiky. Tady hovořím zejména e, dopravu, e, například leteckou a tak dále. To tady některé sektory dopravy mají eh, výhody a tady je třeba nastavit rovná pravidla pro všechny. Také výpočet DPH eh, je třeba, eh, aby se vytvářela rovnost třeba také mezi knihami tištěnými a knihami elektronickými. Hovořilo se tady o podvodech a mnozí řekli, že musíme odstraňovat slabá místa, která podvody přitahují. Hovoříme o eh, miliardách na hospodářských ztrátách a to samozřejmě není přijatelné. My jsme samozřejmě pro administrativní zjednodušení, ovšem eh, za té podmínky, že se nebudou otevírat další zadní dvířka. Že toto zjednodušení napomůže boji proti eh, původům. My jsme pro princip místa spotřeby eh, a samozřejmě to souvisí s tou potřebou eh, jednoho kontaktního místa. Já myslím, že tato zpráva je dobrým východiskem pro další jednání v tomto smyslu. Ano, děkuji vám. A nyní pan Heglund za liberály na dvě minuty. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, který tady předložil velice kvalitní zprávu, stejně tak jako děkuji samozřejmě také stínovým zpravodajům. Myslím si, že obecně je zpráva velice kvalitní a Rád bych se podíval na vynětí e, z DP, povinnosti k DPH a mm, některých e, neziskových organizací. Před několika měsíci jsme tuto věc řešili ve Štrasburku, v našem výboru, a já si myslím, že tady bychom měli i nadále tuto výjimku pro tyto organizace neziskové zachovat Možná, že eh, někteří kolegové, eh, jste si všimli, že někteří kolegové, stejně jako já, předložili komentáře k této zprávě, kde se hovoří o této záležitosti a měli bychom si připomínat, že eh, tady budeme mít rok dobrovolnictví a mnoho členských států má výjimky k DPH ve svých daňových systémech a komise Tady má také celou řadu řízení proti eh, některým členským zemím, včetně Švédska. Myslím si, že jasná většina by se tady v parlamentu distancovala od tohoto postupu komise a já doufám, že eh, nedojde eh, k dalšímu nebo mm, k dalšímu stíhání. Myslím si, že otázka samozřejmě eh, daňových podvodů je velice důležitá a musíme se snažit daňové podvody potírat. Můžeme samozřejmě tímto způsobem zvýšit eh, příjmy z daní. A v neposlední řadě si musíme připomínat, že DPH to je důležitá oblast, kde se snažíme o harmonizaci a myslím si, že je důležité, že DPH eh, by měla, tady by měly kroky na evropské úrovni pokračovat. Děkuji a za EKR pan Fox. Minu- já bych eh, rád úvodem poděkoval panu zpravodaji Kazovi za mm, odvedenou píli. Eh, každá zpráva o daních určitě musí být eh, musí být kontroverzní, poněvadž právo vybírat daně je výsadou suverénního státu. Eh, proto tedy je taky zde spor mezi komisí, která si myslí, že má právo vybírat daně od našich občanů a my, konzervativci, si myslíme, že ne. Eh, nicméně v této zprávě je řada eh, věcí, které vítám. Eh, není tam ani slovo o evropských daních a zdaňování občanů z Evropskou unii. Také se zde říká, že je třeba opevnit DPH a proti podvodům, zejména těm kolotočovým. Já vidím, že eh, Rada konečně přijímá koordinovanější přístup k DPH a je to důležitý krok k efektivnímu fungování společného trhu. Eh, nicméně nesouhlasím s odstavcem 46, kde jsou členské země eh, vyzývány k větší harmonizaci daní. Koordinace to je jedna věc, ale harmonizace na úrovni EU, to je něco jiného. Toto není něco, co bych mohl podpořit, protože já si myslím, že právo vybírat daně a rozhodovat, jak budou vybírání, je a má zůstat právem členských zemí. Děkuji nyní za eh, skupinu komunistických stran pan Chuntis na jednu minutu. to si έχει metra. Děkuji. Tato zpráva obsahuje opatření, která mají eh, pomoci snižovat administrativu, ale není to až tak otázka zprávy nebo ne tedy této zprávy nebo návrhu komise, ale je to spíše otázka vyhýbání se daní a daňových úniků. Hovoříme tedy o velkém množství peněz. A druhá připomínka naší skupiny je, že pokud jde o ty návrhy, které jsou předkládány, usilují o to, aby docházelo ke zmrazení v oblasti přímých daní, abychom eh, tady snížili některé daně, například daně eh, nadnárodních společností a vlastně zvyšovali DPH na eh, produkty pro spotřebitele. To znamená, že ta situace do budoucnosti bude nespravedlivá. Eh, v budoucnosti DPH a této politiky. To, jde vlastně, to je vlastně v rozporu se sociální politikou v Evropské unii, která usiluje o blahobyt lidí v Evropě. Děkuji a nyní za Eh, FND, pan Paxas. Děkuji. Vážení kolegové, chtěl bych se podělit od některé eh, názory na tuto zprávu. Současné vybírání DPH eh, je velice zastaralé, nebo alespoň ty metody. A čím dříve nahradíme tyto zastaralé metody, tím lépe s ohledem na současnou krizi. Myslím si, eh, že eh, ty změny by měly být velice rychle a efektivně zapracovány a samozřejmě by to mělo být eh, ve prospěch spotřebitelů, nebo měli bychom je zohledňovat, protože oni jsou hlavním zdrojem finančních příjmů a podporují tady také vlastně neefektivní systém a měli bychom ubožnit členským státům, aby zavedli takový systém, kde by bylo méně DPH v oblastech, které jsou pro ně důležité. Děkuji. Děkuji nyní za nezařazené slečna Sinclairová na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. DPH eh, je někdy nazývána daní z luxusu. Je to z luxus, eh, který ovšem se eh, musíme dovolit všichni, ale jedině ti nejbohatší vědí, jak se jí vyhnout. DPH eh, se platí na eh, palivo a na každodenní život. Stojí to ve Velké Británii téměř 50 miliard liber. To je náklad pro spotřebitele. A Nikde se neříká, že DPH je de facto daní evropskou a inspirovanou ze strany EU. My už ji nemůžeme dále podporovat a není to daň, eh, která by měla být rozhodována v Bruselu. Eh, prostě to je pravomoc, která má zůstat v členských zemích. Například eh, Eh, taková daň na eh, palivo, kterým si doma topíte. Toto eh, byl problém už v 80. letech u nás a vláda, která prosazovala takové daně, ztratila důvěryhodnost. A nyní ji zavádíme totež znovu kvůli členství v EU. Toto je skutečně urážka a útok na chudé lidi. V roce 97 jsme to odmítali, ale eh, vzhledem k domácí politice eh, se to nakonec stejně prosadilo. Tato DPH to je skutečně podvod a past na obyčejné lidi z mé země a je třeba ji úplně zrušit. Děkuji vám. A nyní eh, k jednotlivým k jednotlivým řečníkům. Myslím, že tady není pan Hekmar, který se přihlásil, takže dáme slovo panu Danelisovi na tři minuty. Děkuji. Z ekonomického pohledu DPH hraje významnou úlohu ve zdraví státních rozpočtů a také samozřejmě také evropského rozpočtu. Evropská unie v tuto chvíli čelí finančním problémům a systém DPH je tedy e, tím důležitější. Musí fungovat co nejefektivněji a nejsprávněji, protože v e, současný systém je velice složitý a DPH také představuje e, velké množství administrativy ve společnostech Evropské unie. A Vstup eh, nejrůznějších údajů o DPH je potom snadnější pro větších společnosti a je to problematičtější naopak pro malé a střední podniky, které představují 99 společností v Evropské unii. A samozřejmě to také otevírá prostor pro podvody a daňové úniky. S ohledem na tyto faktory si myslím, že návrhy v současné zprávě jsou eh, výborným příspěvkem Evropského parlamentu v oblasti, eh, kde eh, máme v této oblasti kde nemáme legislativní eh, pravomoci. A my tady budeme mít takové kroky, jako je například jednotná evropská faktura. A ty, ty to samozřejmě nezmění úplně, ale bude to eh, lepší, bude to lépe ovlivněno. A členské státy by tady mohly získat miliardy eur. A pokud jde o přeshraniční podvody, tak pokud tady budeme efektivněji prošetřovat ty věci a budete mít, budeme mít efektivnější technologie, tak by to bylo eh, dobré. Eh, a myslím si, že je velice dobré, že zpráva se také zamýšlí nad budoucí, budoucí úpravou sazeb DPH a výjimek z DPH a sledují je v souvislosti se sociálními a environmentálními prioritami. Ve stanovisku výboru pro dopravu jsme se eh, zasadili nebo jsme požádali o nižší nebo dolové eh, sazby pro dopravu, ale nebylo to, ta, pokud jde o DPH, ale nebylo to sem začleněno a doufáme, že se to dostane na seznam eh, produktů pro omezené sazby DPH. A pokud e, jde e, o e, konstruktivní úsilí v oblasti silniční bezpečnosti do roku 2020, tak by bylo dobré, aby produkty, které, nebo věci, které souvisí s dopravní bezpečností, byly také vyňaty z DPH. Děkuji. A nyní má slovo pan Schmidt dvě minuty. Tak, fru herr Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji také panu zpravodaji, který odvedl vynikající práci. Liberální skupina se staví obecně pozitivně k zelené knize komise. Evropa potřebuje eh, lépe harmonizovat daňové systémy v oblasti DPH, což podpoří společný trh. Systémy DPH v různých zemích jsou velmi odlišné a to vytváří překážky lepší harmonizace politiky DPH v rámci EU je tedy důležitá a my další harmonizace na úrovni DPH velmi vítáme. Dále podporujeme vaši myšlenku neutrality DPH. To skutečně podporujeme, pane komisaři. Také si myslíme, že je dobrý nápad, aby jednotlivci a firmy neměly být nuceny do větší daňové zátěže. Spravodaj se také zaměřuje na budoucnost regionální a místní eh, daňové suverenity, poněvadž tady jde skutečně o přesunu, přesouvání daňové suverenity. Je třeba snížit eh, počet eh, výjimek z DPH a snížených sazeb, neboť to je určitě zdrojem velké zátěže byrokratické. Je tady ovšem jedna věc, jedna výjimka, za kterou ovšem jsem, a to je výjimka pro nevládní organizace z DPH. Komise nyní zahájila správní řízení proti Švédsku za to, že švédsko zavedlo tuto výjimku a já si myslím, že to je špatně mnoho kolegů zde předložilo rezoluci ve prospěch nevládních organizací a já jsem velmi rád, že tyto myšlenky jsou podporovány ve výboru a já myslím, že bychom eh, měli komisi vyslat jasný signál a podpořit dobrovolníky a ty, kteří pracují bez zisku. Také bychom měli zajistit to, aby eh, všechny výrobky eh, byly stejně daněny ve všech členských zemích. Děkuji vám, pane komisaři. Já doufám a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší obtížné práci. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní pan Strejček na jednu minutu. Uh, Dobré ráno, mám pouze jednu minutu, takže pokusím se být co nejstručnější a e, zmínit tři body. První bod blahopřeji a děkuji panu Kasovi. Není politicky správně, eh, abych eh, se takto vyjádřoval, že já vím, že eh, vy jste členem parlamentu už téměř sedm let a problematika DPH, to je, ta je vám naprosto dokonale známa. Ale bod číslo dvě, já mám určité obavy, já Eh, se tady obávám, že strategie takzvané zelené DPH, která by měla snižovat eh, sazby na eh, ekologicky a energeticky úsporné produkty a služby, pravděpodobně povede k daňovým podvodům. My hovoříme o tom, že právě podvody jsou určitě nepřijatelné, takže eh, pozor na tyto možnosti. No a času mi uplynul, takže děkuji. Eh, ten zbytek řeknu panu Kasovi osobně. Děkuji a slovo má nyní pan Morganti na jednu minutu. Děkuji paní předsedající, vážení kolegové. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Kasovi za práci, kterou odvedl jsem velice potěšen skutečností, že zpráva vypadá tak, jak vypadá. Jde o tedy zjednodušení daně z předané hodnoty, zejména o odstraňování byrokratické zátěže. Nástroje máme k dispozici, tak abychom mohli realizovat tato opatření, která by mohla být velice dobrá pro malé a střední podniky. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit toto. Já jsem předložil pozměňovací návrh, který byl přijet, a tam šlo o práh pro DPH eh, pro malé a středně velké podniky v celé Evropě. Evropské unii. Tímto způsobem je možné snižovat náklady a je rovněž možné eh, poskytnout těmto podnikům lepší přístup k vnitřnímu trhu a zejména se týká mladých podnikatelů. Jsou tam i další změny ve směru k lepší efektivnosti eh, daňové Eh, tedy daně z DPH, což je velice důležité, zejména v dánci prevence daňových podvodů, ke kterým bohužel velice často docházelo v posledních letech. Děkuji a nyní má slovo paní Vertman na minutu a půl. Paní předsedající, kolegové, kolegyně, DPH je velice důležitá jakožto zdroj příjmů pro momentálně velice narušené státní rozpočty a proto jakékoliv vylepšení současného systému je velice žádoucí. Systém DPH se zakládá na právních předpisech, které byly přijaty na úrovni Evropské unie a e, jsou implementovány jednotlivými členskými státy. Jako hlavní princip by tam měla být ta parasitická justice proveditelnost. Zelená kniha Evropské komise zejména poukazuje na nedostatky v komplexnosti stávajícího systému a rovněž to, že e, jaksi neobstojí v rámci požadavku jednotného vnitřního trhu. E, pravidla, které požaduje spravodaj, a má tím myslí zdaňový systém na širším základu a málo výjimek. Já si myslím, že jeho postoj je velice logický. Co je cíl? Zlepšení efektivnosti při vybírání daně a snižování nákladů pro podniky, dále přizpůsobení na požadavky jednotného vnitřního trhu. Toto vše musí požadovat funkční daňový systém. Co se týká eh, navýšení daní z příjmu, tak zde je důležité, abychom zde měli jasné omezení možností zneužít systém. Toto je nejefektivnější přístup k tomuto cíli. Já doufám, že se nám ještě podaří mít jednodušší pravidla a v tomto případě pak velice jednoduše implementovat veškerá pravidla v členských státech. Děkuji mnohokrát za dobrou zprávu. Děkuji. A slovo má nyní pan Fejo na dvě minuty. Paní předsedající, zpráva, o které dnes hovoříme, je dobrá zpráva, představuje vizi, která je moderní. Je to moderní vize DPH a moderní vize zdanění. Je tam celá řada opatření a návrhů, které by měly být jakýmsi podnětem pro iniciativu, kterou by měla komise předložit tomuto parlamentu. Já zdravím eh, pana zpravodaje, kolegu Kázu, blahopřeji mu, já ho dobře znám a dobře vím, jak velice se touto oblastí zabýval. A dále chci říci, ve zprávě se říká, že DPH je zdrojem příjmů pro stát, ale že má rovněž dopady na fungování trhu a jeho hráčů. A je tedy důležité, aby pomocí DPH lépe fungoval vnitřní trh. Zde je důležité, a ve zprávě je to obsažené, aby podnik, podniky ti, co daň platí, měli méně nákladů a aby měli také menší administrativní zátěž. Jde rovněž také o lepší podírání daňových podvodů a uniků. A rovněž právě je to obsaženo, jde o to, aby byl lepší systém vybírání daně. Rovněž si říci, že v současné době, kdy státy navyšují své daňové zátěže, že je důležité, abyste byl systém náhrad odškodnění. Protože velice často malé a středně velké podniky platí DPH, ale eh, když odvedou více DPH než měli, tak jim to státy nevrací a to je pro ně velký problém. Takže je velice důležité podívat se na to, jaký dopad má systém DPH a jeho výběru právě na malé středně velké podniky, protože oni jsou motorem našeho rozvoje a daně by měly rovněž sloužit tomu, aby vlastně podnítili činnost podniku. A já chci říci, že parlament opravdu se snaží, se snaží vytvořit co nejlepší systém DPH a zpráva, kterou zde máme, je přesnou ukázkou těchto snah a velice dobrou ukázkou. Děkuji. A nyní má slovo pan Koreja na tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, zpráva kolegy Kásy je velice dobrá. Měli bychom se zeptat, proč vůbec chceme reformovat DPH v Evropské unii. Je zde tedy nutnost, aby DPH odpovídalo vnitřnímu trhu. Čím více budeme mít různých systémů DPH, tím eh, problematičtější to bude ve vnitřním trhu. Je tedy důležité, eh, a líbí se mi ten systém e-commerce, to by vlastně mohlo eh, zjednodušit celý systém a pomoci. Dále samozřejmě je důležitý doj proti daňových podvodům. To je velice důležitá záležitost, zejména eh, s ohledem na přeshraniční akce. Malé a střední podniky, snižování žové zátěže, pro ně to je také velice dobré. I další opatření jsou tam dobrá, která některá již probíhají někdy v rámci vnitřního trhu, například ehm, ty elektronické faktury, to by byla taky dobrá věc. Pak to opatření číslo 5, týká se to revize legislativy, která se týká normalizace a implementace směrnice o službách. Máme zde jakousi novou metodu, která se snaží odstraňovat daňové překážky a restrukturalizovat systém DPH. Pak zde máme obchodování online, elektronické odrovní stran transakce, to všichni známe. Tam je také důležité to zreformovat. Chci říct, že máme dvě zásadní důvody pro to, abychom zreformovali systém. Jednak je to ekonomická krize a dobře víme, že státy potřebují větší příjmy. A v některých zemích možná bude lepší snižovat vlastně eh, daňové náklady, které vytvářejí se vytvářejí na základě pracovních míst, aby se pobídla pracovní příležitosti a právě příjmy se potom eh, mohou generovat z DPH. Přímé zatížení. Rovněž důležitá otázka. A důležité, abychom se podívali na vyváženost přímého a nepřímého zdanění. A na závěr chci říci, že chceme, aby tyto reformy dokázaly sladit harmonizaci a princip subsidiarity. Je důležité, abychom opravdu lépe eh, měli, se podívali na problematiku snížení daně DPH, abychom měli jasný seznam toho, kde se může aplikovat snížená sazba DPH. Potom se musíme podívat na Prahy pro malé a střední podniky v tom smyslu, kdy tedy budou pláci DPH a kdy ne. A dále samozřejmě se to musí celé propojit s problematikou boje proti daněm podvodům. A chtěl bych říci, že

ovšem ten zde není, takže dáme slovo panu Stolojanové na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Krize vedla k tomu, že mnoho členských států zvyšuje na své sazby DPH a ten z přidané hodnoty je tedy ještě důležitějším zdrojem příjmů pro rozpočty členských států. Každý rok hovořím s mými studenty a analyzujeme informační toky a e, také to, jak působí DPH v Evropě a Tyto rozpravy se studenty jsou pro mě pokaždé velice e, zajímavé a obohacující, protože vedou k tomu, Eh, že se dozvídám, že všichni si myslí, nebo jsou toho názoru, eh, že eh, příjmy z DPH jsou velice důležité pro evropský systém. Proto vítám návrhy mého kolegy Kaza, návrhy, které povoří o tom, že by bylo potřeba ve členských státech omezit vynětí a výjimky z DPH a snížené sazby DPH, které pouze ještě zvyšují administrativní břemeno které souvisí s těmito daněmi. A Samozřejmě si jinak přeji eh, obecně, aby se snižovalo administrativní břemeno a to i v tomto případě, eh, kde se o tom usiluje, ale návrhy, které se eh, týkají obecných výjimek pro nevládní organizace a charitativní organizace, to je dobrý příklad. Nechci uvádět příklady, ale z velké části tyto organizace eh, pouze pokrývají eh, své aktivity. Hm. Děkuji. A slovo má pan Ludvíkson dvě minuty. Eh, tak, fru talman. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že ta zpráva je kvalitní. A myslím si, eh, že se tady zaměřuje na správné kroky, na, menší, na větší efektivitu, menší administrativní břemeno a méně administrativních podvodů. Tady opravdu toho musíme opravdu mnoho vykonat v oblasti DPH a především nás nepokojuje otázka Eh, humanitárních organizací, protože eh, směrnice obsahuje některé slabiny, například eh, Finsko a například také Rakousko, kritizovali komisi za to, že tam některé současné věci, nebo tyto státy byly kritizovány komisí, že neudělali eh, některé věci správně, ale ten problém vlastně není národní, ale je spíše na evropské úrovni. Nejlepší řešení by bylo, kdyby tato směrnice umožnila členským státům, aby mohly aplikovat obecné výjimky eh, pro eh, oblast humanitárních organizací a organizací, které využívají dobrovolníky. Samozřejmě, že musíme být restriktivní, ale já si myslím, že v této oblasti je naprosto ospravedlnitelné, aby členské státy měly určitou pružnost. Týká se to právě těch charitativních organizací, ty jsou velice důležité pro to, aby se společnosti dobře dařilo, aby tady byla solidarita. Je to motor uh, demokracie, nebo je to ty prvek v demokracii, která funguje. Takže uh, něco takového bychom tam měli ponechat. Um, Hovořím o charitativních eh, aktivitách, které jsou neziskové. Velmi často to můžou být třeba nějaké eh, školní eh, organizace. A tady nejde o to, aby se vylepšila ekonomická situace těchto organizací, ale jde o to, aby pokud něco dělají dobrovolně a neziskově, tak aby tím nebyly omezovány. Musíme a také musíme snižovat byrokracii. Myslím si, že situaci DPH v této oblasti musíme upravit. Musíme vyslat signál komisi předtím, než budeme pokračovat ve všech aktivitách. Děkuji panu zpravodaji a děkuji vám za slovo. Děkuji. Myslím si, že, nebo mám pocit, že pan Kursky a právě přichází, takže má slovo na jednu minutu unia europejska zakłada że przez podniesienie vat w krajach członkowskich zwiększy swoje wpływy do Evropská unie se domnívá, že zvýšením DPH v členských zemí získá nové prostředky do svého rozpočtu, ale realita může vypadat úplně jinak. Dá se říci, že naše během té doby, kdy my zasedáme, to je 22 hodin, eh, tak za tu dobu malé a střední podniky utratí miliony eur za byrokracii. E, a zhruba 20 e, lidí přijde o místo a zhruba 30 firm za tu dobu zavře své brány. Čili já tedy e, si myslím, že byrokracii je třeba snižovat a že je třeba zavést standardní sazbu DPH pro produkty kupované v kamenných obchodech i eh, po internetu. A já říkám ano, zdaňovat spotřebu nikoli eh, práci a podporovat eh, nejnižší možné sazby. Děkuji vám, paní Galpel, za dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, Především chci poděkovat eh, panu zpravodaji za vynikající odvedenou práci, poněvadž eh, ekonomická a daňová politika je velice důležitá záležitost. Hovoříme-li o minimální harmonizaci, tak bez té není možné mít konkurenceschopnou ekonomiku eh, v Evropě. DPH byla zavedena před 40 lety, došlo k určitým Eh, modernizací má nebylo jich mnoho, takže systém se neustále komplikoval. Nyní hovoříme o zbytečné zátěži finančních úřadů a o překážkách k integraci evropského trhu. My také si uvědomujeme, že systém DPH je náchylný na podvody a vyhýbání se platbám daně což vede ke ztrátám ve výši kolem několika miliard ročně. DPH je velice důležitým zdrojem rozpočtových příjmů, poněvadž z nich financujeme sociální systémy a proto potřebujeme výjimky a proto potřebujeme také výjimky tedy sociálně laděné, poněvadž my si nepřijeme to, aby docházelo k deformování konkurence. Vítám opatření proti podvodům. Měli bychom se také zabývat problematikou nedostatečné transparentnosti, což by se mělo stát nedílnou součástí celého systému. Tak je třeba se zaměřit na přeshraniční fungování a nesmíme zapomínat, na kategorii transakcí provádí přes přeshraničně uvnitř EU, což je velice důležité pro náš integrovaný trh. My jsme navrhovali řadu různých modelů výběru daní a já si myslím, že bychom se měli přiklonit k něčemu, co povede k lepším a vyšším příjmům do rozpočtu. Děkuji vám, pan Šváb, na dvě minuty. Paní předsedající, dámy a pánové, milí kolegové, pane komisaři, předběžně zavedený systém DBH v Evropské unii, který existuje již 17 let, představuje dne pro evropské podniky velkou překážku a překážku pro jejich činnost na vnitřním trhu. Pravidla jsou velice komplexní, máme různé národní implementace a to vede k takovému obrovskému administrativnímu objemu, zejména pro malé a střední podniky, který je opravdu již není akceptovatelný, zejména v oblasti elektronického obchodování, přeshraničního elektronického obchodování, který je tak, které je tak důležité pro vnitřní trh. Je třeba odstranit daňové překážky tohoto typu, protože kdo z toho bude mít nakonec užitek? evropští spotřebitele. V rámci současné finanční krize je, důlež- je důležité, aby komise přišla s legislativním návrhem a já velice vítám debatu na základě zelené knihy. Jsme pro zjednodušení postupu a pro odstraňování byrokratických překážek. Můj přítel David Kasa přišel se skvělým návrhem, navrhl tam velice smysluplná opatření, jako například zavedení evropského standardní, standardní faktury či snižování frekvence eh, podávaných daňových přiznání. Bohužel jedna věc se mi nelíbí, chci to zmínit. Ze strany členských států neexistuje dostatečná podpora při jejich spolupráci v rámci prosazování principu země původu u přeshraničních transakcí. V minulosti nejenom členské státy, ale i komise a parlament se totiž pro tento princip v minulosti vyslovili. Nyní se tady e, nacházíme nebo se pohybujeme směrem k místa destinace je to možná cesta, není to to ideální. E, celkově, paní předsedkyně, chci říci, že jsme proto, abychom měli nařízení a ne směrnici, protože to nám pomůže mít lepší a jednotné uplatňování takovýchto pravidel v celé Unii a zároveň to umožní mít efektivní a účinný systém pro vnitřní trh a pro podniky, které jsou na něm činné. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Esa já na dvě minuty. Pane komisaři, děkuji zpravodaji panu Kasovi za jeho vyváženou zprávu, kde máme jasnou pozici parlamentu k reformě systému daně DPH. Existují různé sazby DPH, různé typy odsvobození od povinnosti odvádět daň v různých zemích. A to vše vede k překážkám a brání to fungujícímu vnitřnímu trhu a proto potřebujeme reformu. V rámci této reformy je obzvláště důležité, abychom zohlednili hospodářskou krizi, ve které se nacházíme. Je tedy důležité, abychom bojovali proti daňovým údnikům a daňovým podvodům. Proto je tedy nutné, aby existovala spolupráce mezi daňovými úřady a abychom měli jasnou strategii pro prevenci daňových úniků. Rovněž také potřebujeme zelenou DPH, respektive strategii pro takovouto daň, ale toto nesmí vést k nějakým dodatečným problémům. Rovněž je třeba zohlednit byrokracii v rámci DPH a snížit byrokratickou zátěž. A já doufám, že v novém systému bude věnováno více prostoru otázce pracovních míst, protože výsledkem reformy musí být to, abychom v konečném důsledku opravdu měli zjednodušení pro všechny Rovněž si přejeme, aby členské státy i nadále měly možnost posílovat občanskou společnost. A doufám, že tuto možnost budou členské státy také využívat. Děkuji a nyní má slovo pan Fernandez na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych nejdříve poblahopřál mému kolegovi, panu zpravodaji Davidu Kasovi, za skvělou prá- zprávu, za skvělou práci, kterou odvedl. Já jsem obhájcem zjednodušení a harmonizace DPH v Evropské unii. Přinese to více transparentnosti a efektivnosti a zároveň méně byrokracie a méně podvodů. Tak tímto způsobem se nám podaří jak si využít potenciálu vnitřního trhu a přispět k tomu, abychom navýšili konkurenceschopnost v rámci eurozóny i celé Evropské unie konkurenceschopnost, kterou potřebujeme. A dále boj proti daňových podporů v oblasti DPH je prioritou, protože se odhaduje, že eh, ten, tyto podvody mohou dosahovat i výše, až výše 100 miliard eur. Příjmy z DPH pro členské státy potřebují až 21 necelých eh, daňových příjmů a je to tedy závažný příspěvek do národních rozpočtů a pro mnohé státy je to hlavní zdroj financování. Když budeme mít jasné normy, jednoznačné, tak budeme obhajovat princip neutrality a podaří se nám snížit daňovou zátěž která vyplývá z evropské legislativy v oblasti DPH. Podniky eh, nemohou se potýkat s tak vysokými eh, administrativními náklady v případě odvádění DPH. Je to velký problém zejména pro malé a střední podniky, ale tyto podniky v Evropské unii představují více než 99% veškerých veškerých podniků a obrovské procento pracovních míst. Například v Portugalsku malé střední podniky vytvářejí 81% veškerých pracovních míst. Eh, země, které potřebují externí pomoc, potřebují také v daňové oblasti být velice pozorní a potřebují také, aby ostatní země vůči nim projevily jasnou solidaritu. Takovéto členské státy byly donuceny navyšovat DPH a Eh, vytvářet seznam zboží a produktů, které jsou způsobilé proto, aby se na ně mohly uplatňovat snížené sadby. Takže opravdu potřebujeme speciální solidaritu a speciální zohlednění určitých potíží. Děkuji, děkuji a stra... slovo má pan Macony na minutu. Paní Macony na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice pro tuto zprávu. definit. Jde tedy o reformu daňového systému. Tato reforma je potřebná a důležitá a myslím si, že cíle, které jsou ve zprávě obsaženy, jsou správné cíle. Zjednodušení, transparentnost, harmonizace, zejména s ohledem na nástroje pro podporu harmonizace. Je třeba přiměřeně zohlednit nutnost toho, aby byla možnost zachovat si národní autonomii a mám tím na mysli princip subsidiarity. Komise by si měla zvážit mnoho důležitých bodů. Například nutnost vnést jasnost do pravidel pro osvobozování, zejména pro eh, nevýdělečné organizace, nevládní organizace. Je třeba rovněž zohlednit, že je třeba očistit celý systém od osvobození od daně, která nejsou potřebná. Dále je důležité, aby existovala právní jistota. Je důležité snižovat byrokratickou zátěž a je důležité, aby existovaly technické inovace, protože to podnikům a trhu velice prospěje. Děkuji. Děkuji vám, paní Macone. A nyní ke the O slovo se hlásí celá řada kolegů a prosím, eh, dodržujte řečnický čas, aby se na každého dostalo. Paní Luan. Eh, promiňte, pan Luan. Stimați colegi, taxa pe valoare adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pe... Eh, děkuji. DPH představuje eh, nutný stroj příjmu pro národní rozpočty a pro mnohé členské státy je to hlavní zdroj příjmů. Na počátku finanční krize DPH představovala 8 na HDP členských států, ale nakonec se tento podíl velice zvětšil, protože členské státy zvýšily sazby DPH. Systém DPH představuje asi 60 administrativního břemene podniků a proto se donívám, že zjednodušení a modernizace jsou velice důležité, tak aby dobře fungovalo hospodářství. Je to tím důležitější, že jsme v krizi Myslím si, že bychom měli co nejrychleji začít provádět aspekty, které se týkají povinností k dani, odpočtu daní a sazeb DPH, protože to jsou hlavní důvody znepokojení pro hráče na eh, hospodářském trhu. A když je to příliš složité, tak je tady příliš administrativy, zvyšují se náklady a snižuje to atraktivitu Evropy pro investory ze zahraničí. Eh, děkuji. A Slova má pan Kutaš, jedna minuta. Mulțumesc, doamna președinte. În condiții de krize... Děkuji, paní předsedkyně. Za těchto podmínek, tedy ekonomická krize a velké schodky v rozpočtech, je DPH velice důležitým příjmem pro rozpočty. Pokud spotřeba eh, základních produktů bude ovlivněna, eh, tak to nebude dobré pro růst. My jsme u nás zvýšili DPH a to nepodpořilo spotřebu a navíc to prohloubilo chudobu. Takže my tady musíme mít nějaký alternativní, spravedlivější zdroj příjmů do rozpočtu. Spotřebitelé velice trpěli navýšením sazeb DPH, ale stejně tak i malé a střední podniky, které jsou motorem evropského hospodářství. Vítám návrh zpravodaje vytvořit práh DPH pro malé a střední podniky s, ve snaze zvýšit eh, nebo zlepšit situaci na vnitřním trhu. Hm. Děkuji a slovo má pan Rybik, který tady není. darbu, Také já si vysoce cením této práce na analýzi situace v oblasti DPH v Evropské unii vše, co je zde napsáno, dokazuje, že v průběhu posledních sedmnácti let narůstají potíže při výběru této daně, situace je fragmentovaná a přibývá možnosti podvodů. Teď se zdá, že se snažíme řešit problém způsobem, že necháme nově eh, okovat líného koně. Kdybychom měli zjednodušený systém, určitě by to daleko zlepšilo situaci. Děkuji vám, pan Paška. Paní předsedající, pane komisaři, DBH patří k nejdůležitějším příjmům pro Evropskou unii. Při přeshraničním obchodu ovšem dochází k velkému nárůstu eh, daňových úniků a proto je třeba zjednodušení evidence a vykazování DPH. Kompeten, DPH je kompetencí členských zemí a proto iniciativy EU mohou být velmi omezené. Přesto eh, nacházíme ve zprávě pana Kasy eh, cenné návrhy ke zlepšení celého systému. Eh, tato zpráva se může stát eh, dobrým základ, základem pro další zdokonalování evidence a výběru zejména v přeshraničních transakcích. Dalším přínosem eh, může být úsilí vynaložené na snižování byrokracie. Eh, snížení frekvence, podávání přiznání nebo eh, zavedení jednotných faktur, které budou jazykově neutrální, určitě napomůže úřadům i podnikatelům. Jsem přesvědčen, že každé zjednodušení a zpřednění systému přispěje k lepšímu výběru této daně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, nyní pan Bronz. Pan zpravodaj hovoří o nedostatečné harmonizaci jako zvláštním problému či nedostatku DPH. Já si myslím, že to naopak žádný problém není. Daně jsou tady proto, aby zajišťovali příjmy a dále, aby měli svoji sociální funkci. Není třeba, aby vypadaly hezky nebo aby byly harmonické. Každá země má svoji agendu, své potřeby a podle nich by si měla stanovovat své daně. My bychom neměli vybírat daně proto, že je vybírat můžeme, nebo protože to tak dělají jinde. Já si myslím, že eh, daň DPH, eh, která má eh, jednu sazbu, je de facto sazbou degresivní. Eh, výjimky s nulovou sazbou jsou de facto případy méně regresivní daně a bylo by špatné, kdyby tyto eh, sazby eh, byly oběti harmonizace. A pokud dochází k, podvodům, je to zejména regulací. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársai! Děkuji vám. Vážení kolegové, zástupci strany Jobik se mnohokrát vyslovili a proti centralizaci a podobně. A toto souvisí také s TPH. Někteří tvrdí, že harmonizace je řešením, ovšem toto je jakýsi zvláštní signál pro lidi v rámci EU. Eh, říká se, že tímto se napomáhá financování sociálních systémů. Eh, jenomže máme velké sociální rozdíly mezi Západem a Východem. Na, eh, ve východní části Evropské unie jsou sazby o několik procent vyšší než na západě. Například v Maďarsku máme rekordní sazbu, která má brzy dosáhnout 27% podle vládního návrhu. A to znamená skutečně eh, odebírání bezprecedentního množství peněz eh, z kapes lidí. Evropská unie by s tím měla něco udělat, jestliže jde skutečně o prosperitu a blahobyt eh, občanů. Nyní paní Flašiková Beňová. Děkuji velmi pěkně. Pa... Děkuji paní místo předsedkyně, pane komisaři. Více než 40 let po zavedení DPH je skutečně nejvyšší čas tento systém přehodnotit. Cílem by mělo být posilnit jeho slučitelnost jednotným trhem a rovněž zajistit jeho přínos pro jiné politiky. Reforma systému DPH může sekrát rozhodující úlohu při podpoře realizace strategie Evropa 2020 a při návratu k ekonomickému růstu. Jeho potenciál by mohl pozbudit jednotný trh a e, posílit inteligentní konsolidaci rozpočtu v členských státech. Všechna tato řešení vyžadují kompletní systém RPH, který se umí přizpůsobit změnám v hospodářském a technickém prostředí. Zjednodušením systému DPH by bylo možné také snížit operační náklady daňových poplatníků a daňových zpráv a tak by se zvýšil čistý příjem do státní pokladny. Náklady, které se pojí z DPH, jsou velice důležitou administrativní zátěží pro podniky EU a kdybychom snížili tyto náklady, tak by to zvýšilo jejich konkurenceschopnost. A závěrem je nezbytné konečně nalézt řešení v tom smyslu, aby peníze neunikaly z rozpočtu členských států do tzv. daňových rájů, a to i prostřednictvím DPH. Děkuji. Děkuji paní Vašíkové. A nyní se ptám, existují, eh, přeje si ještě někdo vystoupit v rámci KHTI? Prosím. Eh, děkuji. Chtěla bych také poděkovat kolegovi eh, Káza za to, že předložil tuto vynikající zprávu. SESPY SPDPH. jsou důležitým zdrojem financování národních rozpočtů, ale v tomto období, kdy čelíme krize, krizi, tak je lepší vyhnout se navyšování sazeb DPH a dalších daní. Když například eh, tady jsou různé, nebo u nás to bylo o 8% zvýšeno, 8% podů, a to opravdu zvýšilo velké tlaky. Na počátku jsme se donívali, že tímto způsobem se pomůže obnově ekonomiky, ale naopak to zpomalilo obnovu a e, opouštění recese. Bylo by lepší, kdybychom postupovali bývali ve dvou etapách. Rumunsko je dnes ze, jedním ze států, kde je největší sazba DPH a potřebujeme opatření, která budou podporovat investice a čerpání prostředků z evropských fondů. Hm, děkuji. A slovo má pan Kiri. Abych navázala na, navázal na paní Basesku. My opravdu potřebujeme opatření na simulaci, stimulaci ekonomiky. Já velice rád konstatuji, že moje eh, vláda eh, navrhla nyní eh, snížení DPH, zejména třeba pro restaurace a podobně, a má to velice pozitivní efekt. A je třeba říci, že Většina podniků toto snížení daní promítla do cen, což e, zase je ve prospěch návštěvnosti a ve prospěch e, zákazníků. Čili skutečně tímto způsobem lze podpořit ekonomiku a e, domnívám se, že stejným způsobem by se mohlo postupovat v celé Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám. A tím končí uh, Catch the Eye a nyní dávám slovo panu komisaři Šemetovi. Uh, thank you, Mrs. President, uh, honorable members. I want... Děkuji. Děkuji vám za připomínky a za vaše stanoviska, která jste vyjádřili během této velice zajímavé rozpravy. Jsem velice rád, že Evropský parlament eh, a, a, eh, a jiné současněné strany velmi často stílejí stanoviska o krocích, které je potřeba podniknout tak, abychom zjednodušili eh, legislativu v oblasti DPH, aby byla efektivnější a byla odolnější vůči podvodům na jednotném trhu. Vidím tady také obecnou a silnou podporu pro celou naši iniciativu. A toto je opravdu velice nezbytné. Eh, náš systém, náš evropský systém bude DPH vytvořit, bude představovat velký, velkou velký objem práce. Neměli bychom zapomínat na tom, že tady máme článek 113, eh, eh, na kterém se celá tato věc eh, zakládá. To znamená, je tady potřeba jednomyslnosti a rada, ta tady samozřejmě také musí plnit velká očekávání a proto samozřejmě je potřeba opustit takové ty obvyklé postupy a některé členské státy se musí přehoupnout přes svůj vlastní stín. Komise eh, bude zohledňovat závěry, doporučení a požadavky Evropského parlamentu v příštích krocích eh, přepracování evropského systému DPH. Jak už jsem říkal, zakládáme se na naše práci na sdělení o budoucnosti DPH, které bude brzo vydáno a už zároveň paralelně pracujeme na konkrétních návrzích, abychom vylepšili systém a také na eh, nákladových otázkách, o kterých jsme tady dnes hovořili. Jsou to otázky eh, podvodů, lepší koordinace aktivit mezi členskými státy, jsou to otázky eh, vynětí z povinnosti k DPH a my to teď podrobněji analyzujeme a až budeme, nebo než budeme provádět tu strategii, tak předneseme konkrétní návrhy k těmto věcem. Závěrem bych chtěl poděkovat tomuto parlamentu a osobně děkuji panu zpravodaji za to, že nás tak silně podporoval a měl tak konstruktivní přístup. Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj uzavře tuto diskuzi. Máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Já eh, bych také chtěl poděkovat eh, všem kolegům za jejich dnešní příspěvky a za eh, podporu, kterou vyjádřili nebo přislíbili při hlasování. Já si cením všech komentářů, zejména těch, který se týkal, týkali snížení administrativních nákladů. Je to zejména zátěž pro malé a střední podniky a je to dáno složitostí systému. My skutečně můžeme provést změny, které bez velkých zásahů do systému jsou proveditelné. Například eh, naše zpráva eh, žádá komise, aby eh, schválili jakousi obecnou šablonu na faktory, které by byly opticky stejné ve všech jazycích, byly by tedy jazykově neutrální. A také by to znamenalo harmonizované vyplňování. Tím by se vyloučil problém překladu či jazykové nesrozumitelnosti. Takže komise může eh, zavést eh, sice eh, další povinnosti ve vykazování a podobně DPH, ale nemělo by to vést k tomu, že by se zhoršila efektivnost systému v některých zemích, kde tedy dnes už funguje efektivněji. A rozhodně eh, bychom neměli nabourávat stabilitu a právní jistotu, zejména v otázkách, které nejsou kontroverzní. Eh, tam by bylo dobré, kdybychom používali raději nařízení než eh, směrnic, poněvadž pak by se zajistila jednotná implementace. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili, kolegů z jiných výborů, našich eh, zaměstnanců, zejména ve výboru hospodářském. A já doufám, že eh, bude tato zpráva podpořena v hlasování, které se odehraje ještě dnes později. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kaso. Tím končí naše debata a hlasování začne v 11.30. A teď přecházíme k dalšímu bodu programu a to je prohlášení komise k americkému zákonu o tvorbě pracovních míst. Pane komisaři, máte slovo.